cesta jako předsedy Evropského parlamentu byla návštěva Julie Tymošenkové. Děkuji. Jako- Děkuji a teď se dostáváme k prohlášení Rady a komise k pracovnímu programu dánského předsednictví. Nejprve mi dovolte, abych tady mezi námi přivítal naši také bývalou kolegyni v tomto parlamentu, premiérku Hele Torning Schmidt. Vítejte mezi námi, paní premiérko. A já vám eh, uděluji slovo k tomuto bodu na našem programu, takže paní eh, premiérka má slovo. Vážený